Chers collègues, nous allons commencer. Vážení kolegové, začneme. Já vás poprosím, abyste se posadili. Já budu dnes předsedat eh, tomuto našemu výboru a prosím vás o trochu schovývavosti, protože to je poprvé, co předsedám výboru. Začneme tím, že schválíme eh, pořad jednání Chtěl by někdo něco dodat na pořad jednání? Není tomu tak, dobrá. Třetí bod. Schválení zápisu ze schůze ze 3. září 2014. Všichni jste měli možnost si to přečíst. Má někdo nějaké poznámky? Chtěl by někdo něco dodat do zápisu? Není tomu tak, můžeme tedy přejít k dalšímu bodu čtyři, sdělení předsedkyně. První sdělení eh, přednesu anglicky, protože jsem dostala text anglicky. Eh, eh, školení o gender mainstreamingu v Evropském parlamentu bude ve dvou zasedáních 16. října a přednáška a 19. workshop. Jde o to zvýšit povědomí o otázkách, které se týkají rovnosti pohlaví a o zapojení genderové perspektivy do legislativní práce parlamentu. Školení se především obrací na politické poradce, pracovníky, ale také asistenty eh, poslanců a poslankyně. Druhé sdělení. Laureáti Nobelovy ceny eh, 2014 Malala Lusandai a Kalnaš Sartiati bojují za práva dětí. V roce 2013 dostala Malala cenu Sacharova za svobodné myšlení. Snaží se zdůraznit práva žen a dětí v celém světě a zejména práva na vzdělávání pro mladé dívky i ženy, což je také téma, které bude v centru eh, našich aktivit v roce 2015. A nyní můžeme přejít na další bod. To je oznámení předsedkyně ohledně doporučení přijatý koordinátory 13. října, vzhledem k tomu, že jsem se nemohla účastnit. Ani nikdo z našich kolegů z předsednictva tohoto zasedání koordinátorů, tak dostanete toto sdělení v písemné podobě e-mailem a budeme o tom hovořit během příštího eh, zasedání. A nyní můžeme přejít na bod 6 rovnost žen a mužů v roce 2013 a pokrok v této oblasti. Pan Mark Tarabella je zpravodajem. Řekla bych pouze, že budeme pokračovat i nadále v diskuzi, kterou jsme zahájili na minulém zasedání. Tentokrát budeme mít veřejné slyšení. Chtěl bych připomenout, že eh, každý rok komise přijímá zprávu o pokroku v této oblasti. První výměna se konala 24. září a pan Tarabela tam hovořil o hlavních tématech, které chtěl zpracovat ve své zprávě. Dnes máme tu radost, že můžeme při přivítat dva experty, paní Ženoveva Tiševa po pravici a paní Klodia Men po mé levici kteří, které nás seznámí s násilím páchaným na zemích a také s otázkou gender mainstreamingu ve veřejné politice. Paní Tiševa je ředitelkou bulharské nadace v genderových otázkách a paní Men je konfederální tajemnicí Evropské odborové konfederace. Nejdříve ovšem předám slovo panu Tarabelovi, který je naším zpravodajem. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Popravdě řečeno, nemám příliš věcí, které bych dodal k tomu, co jste řekla v souvislosti s touto zprávou. Je v skutečnosti, že máme opravdu chuť v, této, v tomto parlamentu mít zprávu, která se bude zaměřovat na pokrok, ale také na obavy, které ještě existují z hlediska genderové rovnosti. Chtěl bych připomenout, že se chci zaměřit na pět nebo šest kapitol, které mi připadaly důležité. Eh, a je to násilí, genderová rovnost, násilí páchané na ženách eh, s vývojem, který souvisí s technologiemi a sociálními sítěmi. Násilí je především fyzické, a to myslíme v prvé řadě, často v rodinách, ale je to také psychologické násilí a také se jedná o obtěžování, eh, které probíhá zvláště u dospívajících jedinců a také v rámci sociálních sítí a nových technologií, ty nesmíme opomínat. Mateřská dovolená, ta už nefunguje několik let, takže pokusíme se o jakýsi kompromis v parlamentu, o jakýsi široký kompromis. Nejde o to, aby tady bojovaly dvě strany proti sobě. Možná, že si přejeme příliš mnoho jedna strana a další strana možná zase je příliš pozadu. A pokud se nám podaří najít široký kompromis, tak doufáme, že komise a parlament pokročí v rámci řešení, které bude představovat přidanou hodnotu a pokrok pro většinu evropských žen. Nechci zapomenout na jednu možná subsidiární záležitost, ale důležitou také je to otcovská eh, dovolená, to znamená odpovědnost otce Existuje vynikající heslo, ale vzhledem k tomu, že jsme dosti daleko od příštích voleb, tak Father our parents too, tak eh, to je malé heslo. Paní Romeva tady není, ale určitě se jí to donese. Dopad krize, potom výzvy z hlediska ozdravení ekonomiky, krize měla dopad – možná diferencovaný dopad na jednotlivé eh, zástupce mužů a žen. A dále budu hovořit o řešeních, také z hlediska eh, recese veřejných služeb v mnoha zemích. Ženy byly oběťmi eh, jaksi výraznějším způsobem. A dále musíme dbát na to, aby politiky ekonomického ozdravení nenechávaly ženy stranou z hlediska tohoto Eh, ekonomického ozdravení, o které nám jde a které se týká všech. Určitě budu hovořit také o systému zdanění. Eh, v tomto systému eh, velice často ženy jsou odsouzeny k tomu, že nemohou pracovat na plný úvazek. Chci se pozastavit také u tohoto tématu. A dále bych chtěl také hovořit o mm, veřejných systémech zdaňování, kde je nutné se vyhnout diskriminaci žen. Dále antikoncepce, přerušení těhotenství, to jsou věci, o kterých budeme hovořit. To jsou zásadní práva žen. Ženy mají mít právo disponovat svým tělem, to bude také obsahem jedné kapitoly. A pak skloubení profese a rodinného života. Vím, že dnes se budeme zaměřovat na dva aspekty. Na násilí, to je důležité, stále to je fenomén, který existuje Eh, je to poněkud vágní vnímání tohoto fenoménu, ať je to fyzické násilí nebo jiné, nicméně je to jev, eh, kde často se vyprofilovali politiky. Například Španělsko před několika desítkami lety bylo příkladné, ovšem potom se objevila krize a tím pádem násilí nebylo už eh, v popředí Násilí obsahuje několik aspektů a dnes je také znepokojivé, že existuje násilí na mladých lidech prostřednictvím sociálních sítí. Nesmíme zapomenout na tento aspekt. A genderový mainstreaming ve veřejné politice bez ohledu na typ této politiky. Napříč, nejenom v, naším, v našem výboru, ale ať už je to například ekonomický, sociální výbor nebo výbor zaměstnanosti, tak je tady reflex, kde se říká, jakmile můžeme přijmout nějaké řešení, které je zajímavé pro občany, tak pokusme se vždy v tomto řešení eh, zohlednit diferencovaný dopad na pohlaví. Já myslím, že to je zajímavý aspekt, eh, rád si vás vyslechnu, eh, vyslechnu si naše expertky, určitě pak bude následovat velice užitečná diskuse. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Takže nyní předám slovo paní Tiševě která je ředitelkou bulharské nadace, která se zabývá genderovou problematikou. Paní Tiševa musí odejít po své prezentaci a krátké diskusi, která bude pak následovat, takže neváhejte a položte otázky, které vás zajímají. Eh, dobrý den, dobrý den všichni. Eh, особено удоволствие и чест за мен да бъда на тази публична сесия и слушам. den je pro mě velkým potěšením a velkou ctí, že se mohu účastnit tohoto slyšení v Evropském parlamentu, zvláště zde v rámci tohoto výboru žen. Děkuji organizátorům, paní Gabriele děkuji, která je velice aktivní a která aktivně eh, bojuje proti násilí, které je pácháno na ženách v Evropě a zvláště v Bulharsku. Nejdříve bych chtěla pozdravit členy tohoto výboru a chtěla bych vám poděkovat za vaše úsilí, které vyvíjíte z hlediska tak chovlostivých otázek, jako je násilí páchané na ženách a ve snaze sformulovat globální politiku boje proti násilí obecně. Dosáhli jsme určitého úspěchu a pokrok se stal skutečností, ale přáli bychom si, aby se vytvořila globálnější politika, aby byly vypracovány normy a právní ustanovení, která by postihovala pachatele tohoto násilí na ženách. Jako zástupkyně občanské společnosti se pozastavím u některých aspektů naší činnosti, kterou provádíme. Eh, které byly přijaty roku 2013 a 2014 v rámci evropské legislativy. Mám to potěšení, ale také to štěstí, že mohu provádět práci, která mě baví. A mohu do toho vkládat celé moje srdce a energii, být ve službách žen v Evropě a Bulharsku. Mohu takto pracovat svobodně. Jsem mimochodem eh, právnička, mm, pracuji v oblasti genderové rovnocenosti a boje proti násilí páchaného na ženách. A myslím, že můžeme pomoci ženám v této oblasti. Snažím se formulovat konkrétní eh, myšlenky a nápady v této oblasti. Také bych chtěla zmapovat současnou situaci v této oblasti. Za prvé, jaký je rámec eh, pokroku a úspěchu, které jsme zaznamenali v této oblasti. Domnívám se, že došlo k velmi eh, úspěšným bodům. Je to výborné východisko pro naši budoucí práci a pro budoucí legislativní ustanovení v oblasti boje proti násilí, na podporu obětí a v boji proti trestným činům a také proti obchodování s lidskými bytostmi. Doufáme, že tento boj bude součástí širší strategie, která bude napříč jednotlivými obory. Nacházíme se předvečer vypracování pořadu jednání na rok 2015. A připravujeme se na přijetí různých cílů v této oblasti. My se domníváme, že rovnost pohlaví a boj proti násilí by měly být součástí budoucí agendy. A všichni bychom k tomu měli přispívat. Také se snažíme podporovat revizi čínské platformy. Dále se snažíme uplatňovat istambulskou úmluvu. Víte, že je velmi málo zemí, které ratifikovaly tuto úmluvu. A proto se domnívám, že je důležité vyvíjet tlak na evropské země v tomto ohledu a podnítit ty ratifikaci této umluvy. Chtěla bych ehm, pozdravit všechny země, jako je Malta, Švédsko a další země, které ratifikovaly tuto úmluvu. To je velmi dobrý příklad. V souvislosti s politickou, daňovou a ekonomickou situací v Bulharsku musíme konstatovat, že že ženy se mohou stát obětí sociálního vylučování v rámci těchto faktorů a proto umluva, té, eh, ratifikace této umluvy je prioritou. Studie FRA je mimořádnou studií, jedinečnou studií, která vám umožní eh, učinit si představu o problematice mm, boje proti násilím. Takže eh, to je eh, určitý přehled o tom, jak, jakého výsledku dosáhly jednotlivé země. Co se týče údajů eh, evropské povahy, tak víme, že Bulharsko je víceméně na úrovni průměrných údajů, nicméně Organizace, které podporují ženy, disponují nedostatečnými finančními prostředky, takže mm, ženy jsou stále vystaveny určitému nebezpečí. A pokud eh, nebudou přijata rychle nezbytná opatření, tak problémy by se mohly ještě vyostřit. Pro Bulharsko je tedy důležité, aby se v této zemi přijala hlubší opatření, opatření, která by byla mnohem striktnější. V důsledku toho údaje a výsledky jsou doplňovány mm, v průběhu informací, které nám přicházejí. Musíme také zohlednit skutečnost, že formy násilí se mění. Máme různé typy násilí, migrační toky ke kterým dochází, generují další eh, nebezpečí a další rizika. Nedisponujeme dostatečnými finančními prostředky, abychom eh, mohli zajišťovat prevenci z hlediska žen migrantek, zvláště ze Sýrie, které emigrovaly do Bulharska. Musíme v Bulharsku zajistit minimální standardy na ochranu těchto žen. Ale nyní bych přišla na trochu pozitivnější notu. Máme velice dobré partnerství s vládou, eh, máme bulharský zákon na ochranu žen a proti domácímu násilí. To je zákon, který byl přijat roku 2005. Je to velmi dobrý zákon a tento zákon je aplikován a e, ženy mohou využívat e, tohoto zákona. Podle údajů, které e, skromáždila policie, 2000 nařízení bylo přijato v rámci tohoto základního zákona v Bulharsku. Také bych chtěla ještě uvést, že nevládní organizace sehrávají velmi důležitou roli v této oblasti, pomáhají obětem eh, v oblasti nezbytných kroků, které musí učinit a také podporují při eh, aktivitách, které možňují se obracet na soud. V roku 2014 tento zákon se stal eh, součástí eh, seznamu jakýchsi vyznamenání budoucí světové rady a toto eh, vydání nebo předání této ceny eh, se bude konat v budoucnosti a my jsme velmi hrdí, že získáme tuto cenu. Co se týče trestní reformy, tak v této oblasti pokrok je menší. Nový trestní zákoník nebyl přijat a přitom návrh tohoto nového zákonníku v trestní oblasti předpokládal, že budou existovat další opatření, která budou moci postihovat pachatele násilí vůči ženám, ale také jakékoliv jiné násilí. Dále musíme konstatovat, že od roku 2004 eh, máme ustanovené eh, partnerství v rámci VHRTI. Eh, spolupracujeme s mezinárodními organizacemi, které se snaží chránit ženy. Máme tady zajímavou zkušenost, výsledky jsou velmi zajímavé. Cílem tohoto institutu je vzdělávat právníky ze střední Evropy, ale také z Asie a Afriky. Obory, které vyučujeme, je e, problematika násilí na ženách, dále mm, reprodukční právo, právo na práci a na informace. Mladí právníci jsou e, také vzděláváni v oblasti ochrany a prevence. Snažíme se je také vzdělávat v oblasti využívání dokumentů Evropské unie a OSN. Vzdělali jsme více než 100 e, právníků z více než 20 zemí. Byli to bulharští právníci, dále právníci ze sousedních zemí a také z Kazachstanu, z Uzbekistánu a dalších zemí. Mm, toto školení původně bylo eh, zaměřeno na střední Evropu, ale vzhledem k tomu, že se objevil velký zájem také z hlediska Afriky, snažíme se tyto osnovy a programy eh, přizpůsobovat těmto zemím. Myslíme si, že by bylo dobré pokračovat i nadále v této iniciativě, která je mimořádná. Tady máte fotografii Eh, absolventů eh, tohoto kurzu. I eh, vseký pod okolo 2020. Vyučující jsou z střední i západní Evropy, také ze Spojených států. A pokud vás to zajímá, mohu případně uvést některé další podrobnosti. Čtvrtá Eh, šetrý ročník právníků dostal již své diplomy. Také jsme vytvořili strategii která může podporovat země, aby eh, věci organizovali, vytvářeli normy a organizovali takové jednotky, které mohou eh, bránit a hájit ženy. My jsme to tak u nás udělali. Máte řadu příkladů, došlo i k procesům, eh, které došly až před Evropský soud. Pracujeme v úzké spolupráci s výborem Spojených národů a nezávazným protokolem, který je tady, fakultativním protokolem, který je tady eh, používán eh, v případě domácího násilí. Jde spíše o případy, které se týkají ochrany matek a jejich dětí kdy je to případ Jellou proti Bulharsku. To je um, občanka z Gambie, která potřebovala naši ochranu a její děti potřebovaly naši ochranu. A tady eh, šlo o odvolání se na evropské právo a využití evropského práva v tomto případě. Pokud jde o dobrovolný protokol a podle tohoto protokolu eh, jsou stanoviska výboru uznávána. Nicméně my narážíme na řadu eh, problémů. Když eh, chceme obětem přiznat očkodnění, protože tam ve stanoviskách jde spíše o doporučení a nikoli o rozhodnutí podobná typu rozhodnutím, jaké vydává Štrasburský soud. V každém případě ale jde o určité náhrady, určitá očkodnění pro oběti či pro jejich rodiny. Násilí vůči ženám, násilí eh, vůči slabšímu pohlaví, eh, není v oblasti pravomocí Evropské unie, ale bylo by dobré, kdyby právě tato oblast byla také zahrnuta do pravomocí Evropské unie, aby bylo možné vést podobné eh, soudní spory u Evropského soudu, například eh, matka jedné oběti. Podnikla určité kroky následkem nebo po, po tragické smrti své dcery. Jedna z našich aktivistek apeluje na eh, ratifikaci úmluvy. Naše cíle a naše aktivity. Vytvořit síť, a vytvořit eh, určité nástroje pro spolupráci mezi různými eh, organizacemi. Vytvořili jsme takovou alianci, která bojuje za práva žen. Byla vytvořena centra, střediska v jedenácti bulharských městech. Bojujeme proti násilí doma, v domácím prostředí, tedy domácímu násilí, a také proti násilí proti ženám Romkám, ženám eh, přistěhovalkyním a ženám příslušnicím dalších eh, etnických menšin, případně postiženým ženám, či pochopitelně bojujeme také proti ženské obřízce. A podobným eh, praktikám provozovaných na ženách. Spolupracujeme s mezinárodními eh, orgány, organizacemi, máme eh, také konzultační centra, která jsou otevřena v 11 bulharských městech. Jistě, financování je nedostatečné. Ale eh, děláme, co je možné. Naše cíle, výzvy, kterým čelíme, Blíží se okamžik určitého obratu, kdy chceme vytvořit mnohem širší strategický rámec, ve kterém bychom mohli bojovat proti násilí na ženách. Chceme bojovat proti všem formám násilí, ať už je to násilí ve sdělovacích prostředcích, ve vzdělávacích procesech. Naším cílem je vytvořit celý systém due diligence v Evropské unii. Eh, usilujeme také o ratifikaci eh, Istanbulské úmluvy a také o sledování, monitorování, jakým způsobem je úmluva v praxi realizována. Usilujeme také o preventivní opatření Eh, také eh, chceme eh, postupovat tak, aby se snížilo obchodování se ženami a další projevy násilí na ženách. Usilujeme o uplatnění očkodnění ve všech případech, kdy je to nutné. Myslíme si, že naše státy nejsou dostatečně odpovědné, když jejich občanky, ženy jsou oběťmi eh, násilí, kde se porušují jejich práva. Důležité je také provádět monitorování využití finančních prostředků, které jsou určeny na boj proti násilí na ženách. Protože velmi často tyto prostředky nejsou vždy náležitě použity. Děkuji. Děkuji vám, paní Teševa. Teď máme několik minut na Eh, otázky, otázky, které můžete klást paní Tyševě. Prosím, kdo máte zájem, přihlásit se do diskuse. Já, já une question. Ano, tady je jedna otázka. Já se omlouvám, jestli jsem to nějak propásla, protože jsem přišla o pár minut pozdě. Uh, Eh, odkud pocházejí peníze, které máte k dispozici? Dostáváte peníze od eh, vlády vaší země, nebo je to nějaký eh, druh financování nadace? Naše studijní centrum existuje již 15 let a je financováno ze soukromých zdrojů, tedy od dárců. Je tady nadace otevřené společnosti, která je v Budapešti, dále je tady nadace, jedna nadace v Ženevě a hledáme také další možnosti. Jak vidíte, máme celou řadu aktivit které jsou různě vzájemně propojeny a snažíme se tedy získat i další sponzory. V Bulharsku dostáváme i určité prostředky od Ministerstva spravedlnosti a od organizací, které eh, působí v oblasti boje proti násilí na ženách určité eh, financování, které vyplývá také ze zákona o nevládních organizacích. Máme 250 tisíc eh, lev eh, ročně a přitom máme jenom asi 10-15 tisíc eur. A jsou i některé služby, které nemohou být financovány pravidelně. Děkuji, paní předsedkyně. Také chci poděkovat paní Tyševě a chci mm, poděkovat za její vystoupení. Mám dvě otázky. My jsme paní Tyševa dobře pochopili, vy se to náležitě zdůraznila, že EU by měla apelovat na ratifikaci istambulské e, úmluvy ze strany členských států, ale jaký e, e, druh tlaku může vyvíjet Evropská unie? Co může udělat EU k tomu, aby členské státy si opravdu uvědomili, do jaké míry je to důležité, že je to signál nejen pro ženy, ale vůbec signál pro celou EU. Toto téma bychom chtěli mít na srdci a pokusit se přispět k jeho řešení, přispět přispět způsobem, který bude užitečný nejen pro ženy, ale i pro jejich rodiny a vlastně tím pádem pro celou společnost. Pak mám druhou otázku. Hovořila jste o násilí ale klíčové slovo je tady slovo prevence. Pro mě prevence znamená prostě prevence od nejnižšího věku lidí. Můžete hovořit o úloze vzdělávání, jaké iniciativy mohou vést k tomu, aby ta kliše, která stále přetrvávají, ještě třeba i ve eh, školství mohly být odstraněny a aby to následně eh, nemělo ty strašné dopady na ženy. A na závěr ještě chci zmínit jeden aspekt, který mě upoutal ve vašem vystoupení. A to je opravdu téma, které podle mého názoru je stále důležitější. Otázka eh, ochrany žen eh, mezi uprchlíky, žen přistěhovalkyň. To je důležité nejen v Bulharsku, Itálii, na Maltě, na těch eh, zemích na hranicích, ale všude. Určitá minimální ochrana je tady zapotřebí začlenění těchto žen do společnosti. My, výbor pro ženy, bychom měli tuto otázku blíže proskoumat a některé věci navrhnout eh, protože v EU si stále více a více uvědomujeme, že potřebujeme společnou migrační politiku a v této politice není možné opomenout úlohu žen, jak se to stalo eh, v případě některých jiných eh, oblastí. Takže ještě jednou děkuji a eh, bravo za ty všechny myšlenky, které jste zdůraznila. Благодаря, э, Děkuji, paní Gabriel. Ano, já odpovím na vaše dvě otázky, a to v pořadě, jak byly položeny. Co se týče istambulské úmluvy, Samozřejmě, že Evropská unie tady může být příkladem tím, že přistoupí na tuto umluvu. Argumenty, které se uvádějí ze strany vlád, jsou takové, že se říká, že je velmi málo zemí, které ratifikovaly tuto umluvu. Je pravda, že první země, které ratifikovaly umluvu, byly mimo Evropskou unii, takže je velmi obtížné přesvědčit naše příslušné vlády. Některé země Evropské unie tvrdí, že bychom neměli uspěchat ratifikaci této umluvy. Země, které jsem zde uvedla, které ratifikovaly tuto umluvu, by mohly podnítit diskusy v rámci Evropské unie. Co může Unie udělat jako taková? Může stanovit mnohem širší rámec boje proti násilí páchaném na ženách může informovat oběti o jejich právech, o právu na spravedlivý proces. Evropská unie se zatím neangažovala v ochraně práv žen. Pokud by tak učinila, tak to by umožnilo zemím, jako je například Bulharsko, aby ratifikovali tuto umluvu. Heslo které používáme v našem parlamentu, je ratifikujme nyní tuto umluvu. Myslím si, že Evropská unie by minimálně mohla vytvořit příznivé prostředí. Co se týče prevence, to je velmi široké téma. Naše organizace v tom vidí eh, hlavní úkol. Je nutné vytvořit širokou síť, která by zapojila další asociace, další nadace a společně bychom vyvíjeli tlak na vlády. Je nutné toto začlenit také do školních osnov. To je velice důležité. Není možné tolerovat, aby ženy neznaly svoje práva. A tady bych se vrátila k tomu rámci, který bychom měli vytvořit, abychom mohli konat. Musíme začít prevenci, protože pokud se dostaneme do etapy sankcí nebo procesu, tak to bude znamenat, že jsme předtím tolerovali toto násilí. Takže nejlepší řešení je prevence. My se domníváme, že to není problém pouze Bulharska. My jsme například vytvořili dotazník ohledně násilí, které se páchá na migrantech. A tento dotazník předkládáme ženám, eh, migrantkám, ale samozřejmě předpokladem je, že tyto ženy o tom chtějí hovořit. Bylo by dobré přijmout eh, harmonizovanější dokument v této oblasti. Ehm, migranti, kteří přicházejí, říkají, že se spoléhají na Evropu, že bude jejich příkladem. Takže ještě tři otázky a pak bude hovořit paní Klaudia Men. Nyní bude hovořit paní Bilbao Barandika a pak ještě dvě další otázky budou položeny a pak bude hovořit paní Men. Prosím, máte slovo. Sí, gracias. Děkuji vám. Velmi stručně. Pokud jde o vaše vysvětlení, chtěla bych poděkovat za výklad. Ale ráda bych se vás zeptala, zda eh, ta práce, kterou vy děláte, a teď nevím, jestli jsem špatně tomu nerozuměla, vy pracujete ve prospěch rovnosti žen a proti násilí a vycházíte z prací nevládních organizací. Myslím si, že jeden z problémů na evropské úrovni v některých zemích je to, že stále ještě si myslíme, že nás domácí násilí, násilí na ženách je záležitost na jedné straně soukromá a na druhé veřejné. A zajímalo Zajímalo by mě, zda je nějaká spolupráce s institucemi, jak vy jste se zmínila o těch bulharských institucích, tak zdá z toho vzešla nutnost, aby vláda měla program a rozpočet na tento program, aby eh, se bojovalo proti eh, násilí proti ženám a také pro politiku rovnosti prostřednictvím vzdělávání, prostřednictvím vzdělávacích programů v různých institucích. A také bych ráda věděla, zda máte nějaký ústav pro ženy, protože jsou některé země, ve kterých fungují vzdělávací programy, takové ty programy, které vytvářejí lepší povědomí o rovnoprávnosti, protože v roce 2005 my jsme eh, u nás v Baskicku také schválili zákon o rovnosti mužů a žen, kde jsme jako eh, měli součástí politiky i eh, boj proti násilí na ženách. A na evropské úrovni bychom měli mít nástroj Eh, odpovídající nástroji. Děkuji vám. Naprosto, je to tak. Já myslím, že Evropská unie by také měla vyslat signál. A jak to vypadá v Bulharsku? My v Bulharsku nemáme zákon, který by se týkal rovnocenosti obou pohlaví. My jsme se několikrát snažili iniciovat tento zákon, ale nikdy neprošel dlouhým čtením. My jsme se vždy zapojili do tohoto procesu. Je to velice důležité. My se domníváme, že přesně tento zákon je klíčem k řešení problému. Pravdou je, že nemáme specializované organizace, máme úřad, který se, eh, je konzultativní, je to Rada pro rovnocenosti, dále máme útvar na Ministerstvu práce a sociálních věcí a tento útvar se částečně zabývá také rovnocenností pohlaví paralelně eh, s diskriminací. I když my se domníváme, že toto neodpovídá eh, směrům, které se dožadují minimálních norem a vytvoření organizací na ochranu žen, eh, Pravdou je, že Bulharsko stále ještě neuplatňuje plně danou směrnici, jsou tady problémy, jsou přijímány plány na rovnocenost eh, pohlaví, kde se zadávají jednotlivé úkoly, které se mají řešit, včetně boje proti násilí na ženách. Tyto plány realizuje ministerstvo v rámci přijatého rozpočtu. To znamená, neexistuje zvláštní rozpočet, který by byl alokovan na rovnocenost obou pohlaví. Děkuji, paní Noj. Ano, vy jste hovořila o boji proti násilí v různých formách. Je to fyzické, psychické, ale také sexuální násilí. Já bych se zajímala o to, jaké jsou konkrétní terapie možné z hlediska žen. Eh, jakým způsobem je možné prosazovat určité terapie žen na venkově. Víte, že celá léta například existovaly sexuální zneužívání a to jsou obrovské zranění a to vyžaduje profesionální pomoc. Takže by mě zajímalo, jakým způsobem to řešit ve vaší zemi. Да ви že si pozove na? направо na... Já jsem uvedla příklad. A mohu citovat jeden případ, který jsme hájili před eh, výborem CEDOV. Šlo o mladou dívku, která bydlela na venkově, byla obětí sexuálního násilí. A ta dívka se, přišla se svou matkou, aby se jí dostalo spravedlnosti. E, původně ten pachatel toho násilí prakticky e, nedostal žádný trest. Je opravdu velmi málo opatření, jen velmi málo opatření, která umožní pomoci obětem. Protože když se z toho ty oběti nedostanou sami, tak my vlastně nemůžeme nic dělat. dívka eh, se stala maniodepresivní následkem eh, této sexuální agrese. Eh, matka z toho byla také nemocná a přišli nás kontaktovat jak ta dívka, tak i matka, protože oni usilovali o určité očkodnění, aspoň v nějaké podobě. My jsme tedy zahájili proces, ale doposud ještě žádná náhrada škody či žádné očkodnění nebylo schváleno. Tyto dvě ženy ještě doposud nedostaly vůbec nic. Máme eh, mnoho úkolů, ale snažíme se také eh, pomoci obětem, protože jde o oběti, které potřebují určité terapie, určitou péči, Bohužel eh, problém je ještě jen velmi špatně chápán a žádná opatření nejsou učiněna pro řešení situace. Děkuji. A máme tady poslední otázku, kterou položí paní Jiménez Besril Barrio. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Chtěla bych mnohokrát poděkovat za prezentaci a ráda bych věděla, zda víte nebo jaký máte názor nebo jaké důsledky to má má v Bulharsku eh, váš názor na tyto dvě směrnice, o kterých jsme hovořili. Já jsem byla spravodajkou pro obě z nich ve výboru pro ženy a výboru pro vnitřní spravedlnost. Jde o jednu, eh, o směrnici, která se nazývá eh, Evropský E, příkaz na e, podporu obětí a další se týká e, ochrany obětí zločinů, protože tam je také velká část věnovaná veškerému typu násilí proti ženám, jak ať jde o sexuální násilí nebo psychologické násilí v rodině. Takže bych ráda věděla, zda Eh, ten evropský rozkaz, eh, evropský eh, příkaz k ne, ke vzdálení se z domova a z, tak tedy zdá, když eh, se dostane nějaký takový případ eh, k soudu a eh, vůbec se neočkodní ta oběť a ten pachatel je prakticky nepotrestaný a nepostrestatelný, tak se chci zeptat, zda Bulharsko je tedy připraveno na implementaci těchto dvou směrnic v roce, po roce 2015. Děkuji vám. Děkuji vám za eh, tuto otázku. To je opravdu velice eh, zajímavé téma. Pokud je o harmonizaci směrnic a o harmonizaci legislativy, my jsme schválili jeden zákon proti eh, domácímu násilí. A vidíme, že soudci se snaží po schválení tedy příslušného zákonu se snaží aplikovat eh, ustanovení tohoto zákonu v různých eh, případech, které se dostávají k soudu. My si myslíme, že soudci budou schopni uplatnit eh, tato pravidla i ta ustanovení příslušné směrnice. Z hlediska soudní praxe problém tomto není. Myslíme si, že to bude velice užitečné pro bulharské oběti a také pro eh, přistěhovalce, kteří eh, přijíždějí do naší země. Máme jeden eh, případ při ochranného příkozu vydaného v Polsku. To je dobré opatření, ovšem takové, takový příkaz musí ještě být vydán také eh, v Bulharsku, aby bylo možné příslušnou oběť opravdu chránit. Myslím, že eh, je třeba dosáhnout alespoň minimální harmonizace eh, v této oblasti, alespoň společné minimální standardy by měly existovat. Ano, ta směrnice jistě pokrývá různé důsledky práva na mobilitu. A myslíme si, že by tady měla být ještě větší harmonizace pro ochranu. Ano. Já myslím, že o tomto tématu bychom mohli diskutovat ještě velmi dlouho, ale já už dám eh, slovo paní Mene, eh, která je z Evropské odborové eh, konfederace. Madame, Oui, c'est ça. Oui. Thank you, Chair. Dear distinguished members of Parliament. Eh, děkuji, paní předsedkyně, eh, vážené poslankyně, pane Tarabelo, děkuji vám za to, že jste mi dali příležitost, abych se s vámi podělila o některé myšlenky, které má Evropská konfederace eh, odborových svazů o, této, o tomto tématu. Mám 15 minut, to není dostatečný čas, ale pokusím se alespoň nastínit určité body k další diskusi. Dříve než začnu s myšlenkami určitými, chtěla bych vám říci, že budu hovořit o genderovém mainstreamingu, o krizi, o evropském pololetí, o e, strategii rovnosti a legislativní unavě, o nástrojích a o věcech k další úvahám a na to mám 15 minut. Myslím si, že gender mainstreaming může být silná koncepce. Někdy se chápe jako slabý nástroj, ale chtěla bych vám říci, že jsme přesvědčeni o tom, že musíme za mainstreaming bojovat. Není to vždycky snadné, ale každopádně jsme přesvědčeni o tom, že genderový mainstreaming je silný e, koncept a že může být úspěšný, pokud bude přístup z hora dolů, či e, to znamená, že e, ty nejhořejší, ta nejhořejší vrstva musí mít, být o něm přesvědčená, musíme mít jasně definované postupy a procesy, potřebujeme mít jasné odpovědnosti a monitorovat nás nástroje. A jde o všechny nástroje, které už se vyvíjejí po více než dekádu u školení v genderovém mainstreamingu nebo audit genderového mainstreamingu. Jsou takové známé věci. Dále zde máme i rozpočet, rozpočtování genderového mainstreamingu a na evropské úrovni máme Eh, ukazatel eh, genderové eh, rovnová, rovno, rovnováhy a politiku genderové rovnosti. Samozřejmě tuto politiku potřebujeme, protože jde ruku v ruce s genderovým mainstreamingem. A pokud jde o krizi, Chtěla bych odkázat na zprávu, která je základním dokumentem eh, k tomuto slyšení a to, eh, to co se eh, říká v tomto dokumentu a v tom dalším, je to, že krize snížila rozdíly mezi pohlavími. Ale zhoršily se podmínky na pracovním trhu, situace je daleko horší obecně a není to proto, že bychom Eh, eh, dost, eh, dospěli, bychom dospěli do lepší situace v Evropě pro ženy a muže v Evropě, ale jde o to, že se laťka snížila pro obojí, pro ženy i pro muže. Takže to je úplný opak toho, co chce dělat Evropská unie a je to v rozporu s harmonizací. V uplynulých pěti letech prakticky neproběhlo žádné hodnocení genderového mainstreamingu, pokud jde o protikrizová opatření nebo pokud jde o záchrané balíčky. Není eh, čas eh, dělat genderový mainstreaming a jeho hodnocení, protože se bojuje o e, základní věci. Není také žádné rozpočtování genderové. Víme, že e, e, e je to nástroj, který e, není používán vzhledem k tomu, že se to všechno týká krize a chtěla bych taky poukázat na Eurobarometr 371 z února 2013. Parlament požádal o provedení Eurobarometru, pokud jde o krizi a gender mainstreaming a možná by se dalo v blízké budoucnosti toto zkoumání ještě opakovat, abychom viděli, jak evropská populace vidí krizi dimenzi ve vztahu k rovnosti pohlaví. Dále se chci zmínit o evropském pololetí, evropském semestru, protože je to věc, která zaslouží náš pohled. Nemohu zacházet do detailů, do kritického hodnocení. Ale fakt je, že úsporná opatření a makroekonomická politika stále ještě převažuje nad sociální politikou. Není žádná koherentnost s, gender, s rovností pohlaví v uplynulých třech, čtyřech letech se neobjevila žádná konkrétní opatření, pokud jde o rovnost pohlaví. Ve zprávě se určité věci objevují. My jsme dělali své vlastní hodnocení, máme své vlastní dokumenty, své vlastní publikace, které vám můžeme dát k dispozici. Rakousko například se zabývalo eh, rozdílem v platech mužů a žen a přijalo určitá opatření a další země ne. A otázka může být, proč Rakousko může a ostatní země ne. Sociální dialog je další důležitá věc, která se často opomíjí. Rovněž se objevuje v našich doporučeních, že potřebujeme více sociálního dialogu, protože sociální partneři, když pokud jde o trh práce, jsou zkušení a informovaní aktéři a měli by tedy být konzultováni, pokud jde o evropský semestr. Je určitá tabulka hodnocení, ale eh, ta se, ta eh, té se neobjevuje genderový mainstreaming. Eh, uvidíme, zda nová komise myslím Junckerova komise, se tím bude zabývat, protože to je v jeho agendě a e, takže doufáme, že se dovíme více o genderovém mainstreamingu v hodnocení sociálních dopadů. Dále strategie rovnosti probíhaly konzultace, také víme, že je diskuse, která se týká legislativní únavy, legislativního vyčerpání, během tohoto mandátu je málo času implementovat novou legislativu, protože je velký, velká celá dlouhá řada věcí, které byly schváleny eh, v minulém volebním období, ať už jde o ochranu Eh, eh, materství o materskou a rodičovskou dovolenou. Eh, komise musí připravit implementační zprávu týkající se týkající se rodičovských a mateřských dovolených, dále doporučení týkající se genderově vyrovnaných rad E, jsou zde ještě i další e, oblasti Eh, týkající se dalších dovolených, například tedy nejenom mateřská, ale i rodičovská a jiné typy eh, dovolených k péči o děti. A zde musíme tyto otázky, eh, o těchto otázkách urgentně diskutovat na úrovni Evropské unie a nejenom na úrovni národní. A v neposlední řadě se chce zmínit o násilí na ženách. Rámec už na úrovni Evropské unie existuje. V uplynulých pěti letech se udělala spousta práce ale nemáme dostatek údajů, nemáme dostatek čísel, ale každopádně určitý rámec je, i když v něm vlastně chybí obsah. Eh, Mezinárodní organizace práce se zabývá násilím na ženách. Příští týden náš výbor bude zasedat a bude se věnovat tomu, tím, jak, světo, jak Mezinárodní organizace práce se postaví k otázce násilí na ženách. A pokud jde o nástroje, zde se na ně můžeme podívat také z hlediska eh, genderového mainstreamingu. Máme zde mlad, mlad, eh, záruky mládeže nebo záruky pro mládež. Zde je to zaměření na mladé ženy a mladé muže, protože pokud vím, tak ještě jsme se nevěnovali těmto mládežnickým zárukám. Dále z hlediska genderového mainstreamingu se můžeme podívat i na sociální investice, na financování projektů a spolufinancování projektů a nechci E, zapomenout se zmínit o tom, že peníze jsou velmi důležité všude i v genderovém mainstreamingu a v akcích, při kterých získáváme finance. A jsou zde myšlenky, o kterých budeme dále uvažovat. Zde se můžeme, zde můžeme připravit novou strategii, ve které se budeme věnovat roli mužů v genderovém mainstreamingu, protože podle mého názoru není tato otázka dostatečně eh, mm, vyčerpaná. Jsou zde pořád jisté stereotypy, kde se hovoří o tradičních rolích mužů a žen žen tato chyba se opakuje pořád a pořád. Možná eh, bych mohla trochu eh, to podpořit z hlediska nejenom svého, ale z hlediska etuku. Eh, například ve vzdělávání by se tomu mohlo věnovat, nebo federace, Evropská federace novinářů a dále i politikové jako vy, jak jsou vnímáni v médiích, v tisku, v televizi, jak se se objevují stále ještě stereotypy v těchto médiích. Takže tomu bychom se taky mohli věnovat. To je tedy hledisko eh, naší eh, konfederace. Dále eh, rozdíly v důchodech které tady jsou. Na ty se musíme podívat nejenom na rozdíly ve mzdách, Eh, je zde potenciál zaměstnanosti, eh, jsou různé sektory, které už eh, jsme identifikovali a kde se snížil potenciál růstu. A zde je třeba se podívat, jaké jsou možnosti nejenom pro mladé, pro mladé ale pro veškerou populaci. E, podívat se na e, te- technologi- máme zde takové ty profese, které jsou mat- se zabývají technikou, IT a matematikou, dále takzvané e, bílá pracovní pracovní místa a zelená pracovní místa. A občas děláme i kolektivní akce. Musím vám říci, že může, s námi můžete počítat pro všechny akce, které budete organizovat během svého volebního období a budeme s vámi rádi spolupracovat stejně, jako jsme to činili v uplynulém volebním období. Děkuji vám. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát za to, že jste dodržela dobu a nyní můžete položit otázky. Okay, um, thanks a lot for the presentation. Děkuji vám za prezentaci, byla zajímavá, i když opravdu jenom nahodila některé myšlenky, na kterých budeme pracovat. A mě velmi zaujaly ty mládežnické záruky. Uh, a dopad, jaký to může mít na mladé ženy a muži. Eh, když se podíváme na tu mládežnickou iniciativu, je potřeba ji brát v úvahu, nemáme moc údajů a měli bychom se jí věnovat. A pak mám ještě dvě otázka. Otázky jedna se týká eh, rozdílů v důchodech, o kterém jste se zmínila na konci a chci zmínit Marianu Tyson, když mluvíte o Bílé knize komise a když se na druhé straně podíváme na konkrétní doporučení jednotlivých zemí, tak vidím, že je rozdíl mezi tím, co se objevuje v doporučeních, pokud jde o rozdíly v důchodech, protože hlavně jde o to, že podle strategie Evropa 2020 jde o zvýšení zaměstnanosti žen hlavně. To je důležitý cíl, ale jsou zde ještě další dodatečné věci na které bychom se měli podívat z pohledu parlamentu i komise. A další otázka se týká zastoupení žen v odborech, protože vy jste se o tom taky trošku zmínila. 45 všech členů Evropské konfederace odborových svazů jsou ženy, tak je výjimkou, když ve v tom zastoupení nejvyšším jsou zastoupeny také ženy, takže toto je další věc, která by byla zajímavá, abychom se jí věnovali. Děkuji vám za otázky. Pokud jde o e, ty důchodové rozdíly, je zde nekonzistence, nekoherentnost mezi zprávou, o které jste e, se zmiňovala, ale e, je tu zde problémy, i pokud se týká evropského semestru. Když se podíváme na naši odborovou organi- konfederaci a na penzijní organizace, tak vidíme, že dochází k segregaci žen na pracovním trhu a pro budoucí generace se počítá s menšími rozdíly, ale eh, když se podíváme na současnou generaci důchodců nebo žen mé generace, které jsou blízko důchodového věku, tak eh, vidíme, že eh, tyto ženy Eh, po celou eh, nebo v určitých obdobích nepřispívali do systému, takže jsou veliké rozdíly a eh, musíme se tedy na tyto rozdíly v důchodech podívat a Evropská konfederace by byla pro určitý kompenzační mechanismus, ale to by byl jenom, to by se týkalo jenom prvního pilíře, netýkalo by se to dalších pilířů, soukromých důchodů a tak dále. Když ženy mají nějaké soukromé, eh, sou, soukromé eh, pojištění. Tohle to by se všechno týkalo toho prv, nebo týká toho prvního eh, pilíře, který se potápí a myslím si, že mm, bychom měli úzce spolupracovat s parlamentem na této otázce, nejenom tedy v otázce zaměstnanosti, ale i v otázce toch, mm, těch důchodů. A jinak 45 žen v odborech a rozdílech v zastoupení. Je to tak, eh, účast žen je stabilní v odborovém hnutí jako takovém, eh, zatímco vzhledem ke krizi eh, mužů, odborářů nebo organizovaných v odborech je méně kvůli tomu, že ztratili práci, čili je nutno tedy také vylepšit tu, tyto propady E, Evropská konfederace má problém, pokud jde o nejvyšší zastoupení, protože je pravda, že je velmi málo žen lídrů. E, máme muže, generálního tajemníka i další jsou většinou muži e, zastoupení je trochu rovno, rovno v něj rovnoprávnější na nižších úrovních, ale na té nejvyšší není. Ale to opravdu musí jít zevnitř odborového hnutí národních center. Madame. Děkuji mnohokrát. Paní Petia bude mluvit. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. To byla velice zajímavá prezentace a v této souvislosti bych chtěla reagovat na zprávu pana Tarabely a přednést určitý návrh a zajímal by mě váš názor. Eh, eh, také eh, se projevila krize, velice zhoršila situace, kdy se prodloužila pracovní doba, zasahuje do svátků a víkendů. A ženy trpí těmito podmínkami více než muži. Zpráva pane Tarabely podle mého názoru by měla obsahovat analýzu současné legislativy v oblasti pracovní doby a také zamyslet se, jak potvrdit nebo jak podpořit eh, slušnou eh, pracovní dobu a jak zajistit eh, odpočinek nejspíše v neděli. Dále otázka reproduktivních práv žen. Klade se tady nejdříve právo na potrat a teprve poté právo na život dítěte. Já myslím, že to by mělo zůstat v pravomoci členských států. V takovém typu zprávy asi nebude dostatečná podpora. A to nakonec bude stát mnoho času, mnoho peněz a nepovede to k žádným výsledkům. Děkuji. Děkuji. Ano, pracovní doba. To je velice žhavé téma je to těžké z hlediska odborové o tom hovořit, protože e, minule se nám nepodařilo dohodnout se se zaměstnavateli na novém rámci e, pracovní doby, že by tady byla týdenní a měsíční perspektiva pracovní doby. Čekáme teď na nový návrh který přijde od komise. Víme, že jsou některé, některé studie, které se provádějí v členských státech, také v oblasti vlivu e, velké pracovní doby na zdraví. A členské státy obecně e, nechtějí e, započítat pohotovost do pracovní doby, ačkoliv to také vlastně je pracovní doba. Je tady velmi intenzivní boj a těžko předvídat, eh, jak to bude v budoucnu. Eh, počítá se s touto směrnicí na jaře, čekáme tedy na nový návrh. Během jednání, které jsme vedli, bylo zajímavé, že alespoň mezi odbory a zaměstnavateli je tedy určité společné chápání eh, situace, skloubení Eh, věcí, aby tady byla určitá flexibilita nejen pro hlediska zaměstnavatele, ale také pro za eh, hlediska eh, pracovníků, kteří například potřebují skloubit rodinný život a pracovní kariéru. Tak ehm, to je část toho velice těžkého tématu, kterým je pracovní doba. Merci. Děkuji. A nyní paní Incibelt. Uh, děkuji, paní předsedkyně, a děkuji, paní Mene, za vaši prezentaci. Já bych uh, asi podpořila mnohé doporučení, eh, mnoha doporučení, která jste zmínila. I když musím být i trochu kritická, lépe řečeno, eh, žádám od odborů, aby byly trošku sebekritické. Eh, zastoupení žen ve vedení odborů, jak tady zaznělo, by určitě mohlo být lepší. A odbory eh, nepomáhaly vždy věci žen, protože eh, se spouzejí reformám eh, v této oblasti. Odbory samozřejmě mají za úkol pomáhat těm, kdo mají pracovní místo. Jistě, to je také vaše odpovědnost, ale z definice. Vy vlastně chráníte ty, kteří v pracovním procesu jsou a někdy na úkor těch, kteří jsou mimo. Někdy ty takové zákony, eh, které platí i z podpory odborů, vlastně brání mladým nebo nezaměstnaným nebo jiným pracovní místo získat. Podívejme se na mou zemi. Mnohé ženy eh, pracují jako OSVČ, to je dobře. Eh, pracují pro podnikání, které si sami rozvinuli jsou tedy nezávislé, ale nemají ani zaměstnance, jsou OSVČ, ale tím pádem se ocitají mimo eh, systém eh, sociálního zabezpečení, důchodového zabezpečení a vůbec ochrany práce. Ne proto, že by chtěli, ale protože pro ně je těžké dostat se na pracovní trh a pouze takto mohou pracovat. Já myslím, že odbory jsou příliš konzervativní v této oblasti. Bylo by velmi užitečné, kdybyste mohli přemýšlet trošku více o modernějších řešeních. A, a také otázka vašeho postoje k úsporným opatřením. Vy jste proti úsporným opatřením a já myslím, že to ale má jen málo co dočinění s genderovými otázkami, které tady diskutujeme. Ale co vlastně navrhují odbory? Vy nemůžete udržet eh, nebo nemůžete Nemůžete přece tvrdit, že je možné pokračovat v tak velkém zadlužení státu. E, ty e, dluhy jsou hrozně vysoké, jejich splácení stojí velice moc peněz, je to na úkor sociální politiky, školství a podobně. To přece není udržitelné a není to ani solidární, není to ani sociální. E, jaká tedy řešení můžete navrhnout? Jak zajistit, abychom neutráceli za dluh více, než utrácíme za sociální politiku, školství a tak dále? A dále reaguji Eh, na kolegyni z EPP. Nevím, co tam eh, se objevila ta zmínka o potratech. Eh, ano, říkáte, že je to v národní pravomoci. Ano, je to v národní pomoci. Otázka reprodukčního zdraví jsou součástmi národních politik, ale musí být i součástí celkové evropské strategie v oblasti veřejného zdraví. EPP je někdy trošku oportunistické. Vybírá si, co se jim hodí pro národní politiku, eh, v národní pravomoc a co pro evropskou eh, pravomoc. Tady jsou také třeba semináře o celé otázce aspektů zdraví a jistě sexuální práva a reprodukční zdraví do toho musíme zahrnout. Bylo by šokující, kdyby eh, v některých zemích EU měli přístup k bezpečným potratům a v jiných zemích to neměli tento přístup. To by nebylo rovné. Eh, Děkuji mnohokrát. A teď bych všechny požádala, abyste zkrátili svoje vystoupení, protože mám ještě další témata na programu. Takže prosím pěkně, buďte tak laskavá a zodpovězte tuto otázku. Možná bychom se měli omezit na téma, kterým se dnes zabýváme. A poté paní Kozlovská, paní Marina, paní Valina a pan Tarabela bude hovořit na závěr uzavře tuto diskuzi, protože je zpravodajem. Pokud s tím budete souhlasit, děkuji mnohokrát. Máte slovo. Okay, difficult to answer to all je těžké odpovědět na všechny tyhle ty věci. Eh, nejsme proti úsporným opatřením, eh, eh, nebo jsme proti úsporným stanovisko k úsporným opatřením jsme vysvětlili ve svém dokumentu, už v několika eh, dokumentech. Eh, říkali jsme, že se to netýká jenom Eh, odborového hnutí, ale spousta eh, institucí a orgánů je podporuje. Eh, Junckerova komise má teď investič, plán investovat 3 miliardy euro. Potřebujeme investice nejenom do zaměstnanosti, ale i do infrastruktury a dalších věcí, které umožní růst za pět minut nemohu eh, toto všechno vysvětlit. Možná při kávě bychom, bychom o tom mohli pohovořit. Máme investiční plán, kde se hovoří o dvou dalších dvou procentech HDP. Hovoří se o veřejném financování pro eh, znovu nastartování ekonomiky v Evropě a eh, v Evropské unii existují nejisté pracovní smlouvy, existují nejistá pracovní místa a to není ale naše vina, nebo není to proto, že bychom my si tomu nevěnovali, my se tomu naopak věnujeme, je zde spousta různých pastí a spousta různých problémů, je eh, vyšla spousta článků, spousta publikací, protože to je naše eh, práce. Navíc každá eh, osoba samostatně výdělečně činná je vítána, aby se zapojila do našeho odborového hnutí eh, nejsme jenom pro zaměstnance, všichni eh, mohou eh, k nám vstoupit i vy sama, pokud budete chtít. Nejsme žádný exkluzivní klub a čím více členů budeme mít, tím lépe a tím být, lépe budeme moci diskutovat v různých skupinách. V Evropě máme různé struktury, jsou, je i skupina pro nezaměstnané, ve které se diskutuje o jejich problémech a kromě toho my v naší skupině se zabýváme sociálním zajištěním a zabezpeč, zabezpečením zabýváme se eh, stárnoucí populací a těmi takovými zranitelnými skupinami populace, eh, otázkou Eh, důchodů, máme spoustu stanovisek, eh, máme spoustu věcí, kterým se zabýváme. Pokud si myslíte, že jsme konzervativní, není to poprvé, co to slyším už před 20 lety, eh, se v Německu říkalo, že odbory jsou dinosaurem 20. pro 21. století. Myslím si, že Eh, s vámi v tomto nesouhlasím, i když konzervativní jsem a nebudu měnit každých pět let své mění. Paní Kozlovská. Eh, vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, chtěla bych poděkovat za prezentaci, která tady zazněla. Odbory, jak to vypadá, jsou vlastně určitými spojenci Eh, žen. A já mám někdy mm, jakýsi sen, a ten spočívá v tom, že odbory se stanou eh, skutečným partnerem vlád a budou obhajovat zájmy žen. Ráda bych vám položila otázku následujícího typu. Jak to vypadá v odborech? Eh, do jaké míry je tato představa rozšířená? Protože v Polsku je to například tak, že některé požadavky žen byly již přijaty. My jsme například požadovali flexibilizaci práce a klíčovým úkolem je v Polsku i nadále ratifikace Istanbulské umluvy. Jedním z hlavních postulátů polských žen je eh, vstup této směrnice v platnost. A e, máme zde mm, odbory, které mm, protestují, manifestují za to, aby se ulehčila práce e, žen, aby bylo možné spojit e, profesi a život rodiny. Byly v Polsku různé manifestace, Hovořilo se také o strukturách odborů. Tady jste se zmínila, že je vlastně velice málo žen v těch vedoucích pozicích odborů. A proto bych se vás chtěla zeptat. Je možné vykázat z toho, že odbory budou vždy na straně práv žen? Another difficult question další těžká otázka. Eh, nevím přesně, jaká je situace v Polsku. Eh, nevím, do jaké míry se v eh, Polsku dodržuje Istanbulská umluva nebo diskutuje o důchodech. Každopádně podle toho, jak jsem, se, jak jsem hovořila s polskými kolegy, tak tam také hodně se diskutuje o otázce pružného, pružné pracovní doby. Eh, nevíme, zda je možnost nějakým způsobem lépe zesouladit rodinný a pracovní život eh, regulov, regulací či neregulací pracovní doby. To je velký konflikt mezi eh, odbory a současnou polskou vládou. O tom víme, to tak je. A ta směrnice o kvótách ETUK, Evropská konfederace, přijala společnou deklaraci a mm, já jsem se e, účastnila spolu s paní Redingovou e, tvorby této nové směrnice. Samozřejmě ale ředitele a členové správních rad nebyli příliš zastoupeni, nebo nejsou příliš zastoupeni v našem odborovém hnutí. Takže odboráři někde říkají, proč bychom se měli o ně starat, když oni se nestarají o nás je daleko víc lidí, kteří více potřebují ochranu odborů, takže zde je takové kritické hodnocení situace, ale v celkové politice, kterou podporujeme na evropské úrovni, je to, že podporujeme tedy tak, taky tuto směrnici. Z Lotyšska jsme dostali kritické hlasy a nevěděla jsem, že v Polsku je taky kritika. Arena. Děkuji. Já jsem se chtěla vyjádřit k stereotypům ve školství, ale předtím jsem chtěla říci, že patřím ke konzervativcům, o, kterém, o kterých hovořila paní Men, to znamená konzervativcům, kteří obhajují sociální práva. Pokud se takto definují konzervativci, pak jsem na to pyšná, že k ním patřím. Co se týče stereotypů, vy jste uvedla, že existují dvě velká prostředí, a sice školství a dále eh, novinářská oblast. Já bych hovořila především o školství. My si uvědomujeme, že u toho nízkého věku ve školách máme 80 učitelek, dokonce více než 80 A jsou to ženy, které sami v uvozovkách byly obětmi stereotypů. To znamená, velice často tyto ženy byly zaměřeny na toto povolání učitelek, protože právě podléhaly eh, těmto stereotypům. Ženy budou pracovat v sociální oblasti, muži ve vědách. Eh, oni sami mají potíže s tím, aby překonali tyto stereotypy. Jakou úlohu by tady měly podle vás mít odbory učitelů, tak aby se právě změnily tyto přístupy, tak aby ženy, které byly oběťmi těchto stereotypů, byly více otevřené? A jakým způsobem eh, profesionální odvětví by mohly být partnery školství a jak by mohly v podstatě poskytovat eh, různé možnosti? v rámci školního vzdělávání. Já vím, že se někdy díváte špatně na partnerství podniků, protože se tvrdí, eh, že je to v podstatě určitá transformace školství na tvrdou ekonomiku. Jakým způsobem vidíte možnosti snižování těchto hranic, které tu existují? Děkuji. Myslím, že to není že e, otázka dlouhodobé, ale spíše středně dobé spolupráce e, učitelé a odborové jejich organizace e, v tomto smyslu více blíže spolupracují. Fakt je, že na základních školách je více učitelek než učitelů. I zde je problém, jak děti už v tom časném věku se učí rozdílným rolím a pak je zde taky otázka materiálu, jak vypadají knihy, jaké stereotypy se jim poskytují, jak se to ve vzdělávacích, jako se to v učebnicích všechno objevuje a tak dále. A pak je zde taky otázka, do jaké míry bychom měli zasahovat nebo spolupracovat s průmyslem, ve prospěch průmyslu a podniků, aby eh, ovlivňovali eh, osnovy školního vzdělávání. Je to je eh, velký úkol. Každopádně učitelské odbory na tom pracují a pokud máte zájem, mohu vám říci, k čemu došly, Jsou to zajímavé věci. Valina. Děkuji. A paní Valina? Dobré odpoledne. Zajímalo by mě, abyste mi řekla jako odborářka, eh, co si myslíte k těm výrokům, které před pár lety, před pár dny eh, měla eh, předsedkyně Svazu podnikatelů, protože říkala, že nikdy by nepřijela ženy mezi 25 a 35 lety, protože jsou nej, v nejplodnějším období. Eh, protože jde tedy o to, že je zde diskriminace, protože musí si tedy žena vybrat mezi tím, že bude matkou nebo pracující ženou a když nebudeme mít děti, kdo bude platit naše budoucí penze? Rád bych, kdybyste se jako odborářka vyjádřila k tomu, jako, eh, k tomu co řekla podnikatelka žena šesti dětí. Eh, matka šesti dětí. Yeah, this is very worrying. Ano, to je velice zneklidňující tendence a to nejen ve Španělsku. Dostáváme o tom zprávy je to eh, eh, také z Evropského orgánu pro rovnoprávnost, eh, které nám posílají takovéto informace, že je tady diskriminace nebo potenciální diskriminace vůči ženám kvůli mateřství. Ano, já s vámi souhlasím, je to zakázáno. A zaměstnavatele se to snaží trošku zakamuflovat tak či onak. A my vidíme, že v náborech pracovníků vlastně dochází k určité selekci ještě dříve, než vůbec je možné se opravdu o tu práci přihlásit. Není to vůbec jednoduché, je to velice zneklidňující tendence. Je to ze zákona zakázáno a my přitom vidíme stále více důkazů, důkazů že takovýto problém tady je. Musíme proti tomu bojovat, bojovat proti stereotypům, o kterých jsme si mysleli, že už jsou překonány, ale které se vracejí. Společně samozřejmě i s organizací zaměstnavatelů, abychom na to upozorňovali. To je jediné, co v tuto chvíli k tomu mohu říci. Děkuji. A paní Višněvská, jen krátká otázka a pak dostane slovo pan Tarabela. Máme jen do 18 hodin 40 minut tlumočníky, tak já vás prosím, abyste zkrátili jak otázky, tak odpovědi. Děkuji, paní e, předsedkyně. Já se budu snažit e, o stručnost. Já bych nechtěla, aby se tady věci špatně rozuměly, že by snad odbory v Polsku byly proti ženám nebo se nestarali o problémy žen. To není vůbec pravda. Myslím, že je to více problém, eh, který je někde jinde. Vláda eh, nevede dostatečný dialog eh, s odbory. Za posledních pár let takový dialog s odbory a vládou, mezi odbory a vládou byl úplně neúčinný. Když se podíváme například o oblast penzijní eh, reformy, eh, teď už je pro všechny věk 67 let, ať jsou to ženy nebo muži. Když se podíváme na kvalitu života, zejména pro ženy a zejména na venkově, tak ta kvalita života je bez mnohem nižší a je tady mnoho problémů ve zdravotnictví, v diagnost, energetice. A to eh, bohužel jenom eh, špička ledovce na té černé listině. Eh, prosím kolegy z Polska, aby nemluvili jménem všech polských žen. Jsou polské ženy, které se domnívají, že rodina a děti jsou výjimečně důležité a prostě názor paní Kozlovské není názorem všech žen. Aha, takže to nebyla otázka, to bylo pouze takové stanovisko a prosím pana Tarabelu. Já jsem eh, hlasoval pro. No, co bych mohl říct k tomu všemu, co už tady zaznělo a co bylo velice zajímavé, k těm dvěma tématům, které nás obzvláště zajímají. Vracím se k prvnímu tématu. Eh, připomenu, že boj proti násilí, to je stálý boj. V některých chvílích se o tom hovoří více, v jiných méně, ale je to stálá věc. Vzpomínám si na prohlášení, které mělo velký úspěch. Jistě to je takový symbolický eh, nástroj parlamentu, ale je to prohlášení, které je jedno z mála, eh, které získalo absolutní většinu podpisů na, základ, na začátku minulého volebního období. Bylo to prohlášení, které žádalo, aby bylo to v roce 2010, aby v pětiletém období, které následuje, se jeden rok věnoval eh, boji proti násilí na ženách. A my víme, že takový rok sám problémy eh, nevyřeší. Když zorganizujeme rok boje proti chudobě, tak neodstraníme tím automaticky chudobu. Ale přeci jen to upozorňuje na věc. Všechny nevládní organizace, orgány, úřady, Eh, ať už eh, útvary EU nebo na národní úrovni upozorňují na problém násilí na ženách. V některých zemích je to trošku téma tabu, jinde se o tom hovoří hodně a my doufáme, že právě díky tomu se o věcech hovoří více. To už samo je o sobě pokrokem pro všechny ty ženy, které trpí tímto jevem. A proto já tady prostřednictvím všech kolegů chci eh, o této věci hovořit. Aby písemné prohlášení bylo úspěšné, tak potřebujeme eh, co největší počet politických frakcí, které to podpoří a co nejvíce zeměpisných eh, regionů, které to podpoří. Takže musíme mít ten nový reflex, nový reflex, že Žádáme o provádění analýzy eh, dopadu, eh, jaké dopady mají politiky, které navrhujeme, například záruka pro mládež. To jenom tak eh, odbočuji. Mám pocit, že právě v této fázi se to stále ještě omezuje na jakési prohlášení. V některých zemích, dostávám takové zprávy, veřejní provozovatelé, kteří by měli eh, realizovat tyto mechanismy, vytvářet stáže, vytvářet možnosti vzdělávání, eh, usnadnit přístup eh, k zaměstnání, byť i jen dočasnému, tak když slyším eh, předsedu Junckera, slyši, když ho slyším, že dá více peněz, 6 miliard eur, no to je sice velká suma, ale je to málo v celé EU. Eh, ty současné prostředky ještě nebyly plně využity a já to zcela jasné důvody. Komise tady přešlapuje na místě. Někteří úředníci by asi uh, na to měli být upozorněni. To, že ta věc není realitou, to je také chyba Evropské komise a nikoli pouze provozovatelů v praxi. A já tedy myslím, že rozhodně tato politika nesmí být omezená, ještě nepřinesla všechny eh, výsledky, ale protože to je politika, která se snaží o oživení, tak je třeba v ní sledovat i genderový aspekt v tom rozpočtu, který na to máme, projektu, který budeme rozvíjet, aby eh, tato možnost nebyla poskvrněna nerovností mezi muži a ženami. Buďte si jisti, že v mé zprávě o tom budeme hovořit, a to na všech úrovních aby to byl takový nový reflex, který vznikne, už se to v řadě oblastí projevuje, a aby to bylo systematické. To bychom chtěli, to bych chtěla ve, svém, ve své zprávě náležitě zdůraznit. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám. Já vám jenom připomenu, jak to vypadá s časovým harmonogramem. 1. Eh, 2. prosince eh, předložení zprávy, 8. prosince pozněvací návrhy, Eh, leden 2015 schválení ve výboru a doufáme, že na únorovém plenárním zasedání eh, příštím roce bude zpráva předložena ke schválení. Děkuji všem odborníkům, děkuji všem, kdo se zúčastnili a my přejdeme k bodu 7. To je strategie EU eh, e pro boj Eh, za eh, rovnost žen a mužů v roce 2015. Eh, paní Maria Neuchl je spravodajkou v září 2014 se koordinátoři rozhodli, že bude vypracována zpráva o strategii EU pro rovnost žen a mužů po roce 2015. Paní Neuchl byla stanovena spravodajkou a ehm, komise začne v roce 2015 vypracovávat tuto strategii a bude stanovovat šest prioritních akcí a bude posuzovat Eh, dosaženého pokroku. To bude velký přínos Evropského parlamentu k nové strategii. Dnes je první výměna názorů, ještě bez eh, dokumentu, ještě bez zprávy. Je tady řada návrhů, eh, které můžeme sledovat. Dávám vám slovo a prosím, kolegové, nezapomeňte, že máme tlumočníky pouze do 18 hodin 40 minut a máme ještě i další témata na programu. Děkuji. Herzlichen Dank, ich werde ein... Srdečné díky. Já se několika slovy zmíním o těchto úvahách ohledně strategie EO pro rovnost žen a mužů a poté samozřejmě eh, se budu zajímat o diskusi s vámi. Bylo již uvedeno, že máme šest nebo sedm témat, Eh, které jsme vykrystalizovali v rámci této zprávy. Samozřejmě tato témata by měla být eh, předmětem i příští zprávy. Přesto si myslím, že bychom se neměli omezovat výlučně na tato témata. Já myslím, že by bylo jasné ozřejmit také souvislosti mezi tématy. Eh, sexualizované násilí eh, má dopad na ženy také v pracovištích. A zase pracoviště a situace žen na pracovištích má dopad na ekonomickou situaci. A ekonomická situace má zase dopad na zdraví a tak dále. Takže je zřejmé, že se nejedná pouze o jakési pilíře, které mohou být eh, separátně pojednávány. Jsou tady témata, která jsou vzájemně propojena a proto si myslím, že minimálně v preambuli bychom měli jednoznačně říct, že se nejedná o separátní témata, ale jde o vztahy a propojení mezi těmito tématy. Samozřejmě, že oblast žen na pracovišti bude mít velké místo. Vy všichni víte, že se jedná o rovnocenost mest, jde také eh, o to, aby byla, byly stejné důchodové podmínky. Víte, že současná situace vede velice často chudobě těchto eh, důchodkyň a dále je to také skloubení tedy života a profese. A dále také postavení žen v krizi. To je další téma. Víte, že eh, velice eh, často, když je kritická situace, tak jsou postihovány zvláště ženy. Pak eh, další téma bude zdraví a ženy. Tato situace chyběla v předchozí strategii. Nebyla analyzována tato tematika. Nebylo to přímo sformulováno v dokumentu Nehovořilo se tedy o zdraví a ženách. A já si myslím, že právě v oblasti násilí je to velice důležité. Jde o přístup ke zdravotnictví, jde o zabezpečení, ale stále více se také jedná o způsob, jakým by měla zdravotní politika být vyprofilována, jakým způsobem se měla zaměřovat také na ženy. Mnohovrstevnatá diskriminace, to také by mělo být zde osloveno. Samozřejmě, že téma identity je také důležité, i to by mělo být poznamenáno v této zprávě. Jako EU máme také eh, povinnosti podívat se na situaci i v dalších částech eh, světa. Eh, tuto politiku bychom neměli realizovat pouze pro nás, ale měli bychom si uvědomit, že tato politika v Evropě má dopad na tuto politiku v celém světě. Je to tedy genderová dimenze v zahraniční politice, dále v řešení kritických situací. Víte, že v televizi vidíme velmi často, jak jakým způsobem tyto konflikty a krize dopadají na ženy. Proto si myslím, že bychom se měli také zaměřit na rozvojové problematiky v této souvislosti. Je jednoznačné, že tato zpráva už na základě těch málo stránek, které jsou eh, vlastně povoleny, je tady určitý počet znaků, který je povolen, tak je jasné, že ta zpráva se nemůže zabývat všemi tématy. Ale od začátku musí být jasné, jaké body jsou na stole a pak příkladně prohloubit některá témata. Takže teď se zajímám o vaše stanoviska k této zprávě. Merci beaucoup. Donc... Děkuji mnohokrát. Takže postupuji slovo těm z vás, kteří si přejí zareagovat paní Galpest. Thank you, Madam Chair. Um, köszönöm uh, a raportőrnek is a... Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji za zprávu. Chtěla bych poděkovat eh, zpravodaji. Je to správný přístup k tomuto tématu. Souhlasím s tím, že v téhle oblasti, především pokud jde o strategii, e, jde o e, téma, které nejde nové, které není nové. Už jsme o tom diskutovali a na nedávném slyšení se říkalo, že toto téma je vlastně už historické a že je historické propojení e, mezi obdobím 2010 a 2015. Mám několik připomínek. Když hovoříme o strategii, musíme vzít v úvahu také určité směry. Když hovoříme o strategii, musíme hovořit o nástrojích eh, a eh, hovoříme o mužích i ženách jsou zde některé body, na které se především zaměřujeme. A máme zde zároveň i otevřenější body, otevřenější témata, než otázky, na které už jsme odpověděli dobrými řešeními, například tedy Eh, otázku pracovního trhu. Čím dál tím víc žen je na pracovním trhu, je čím dál tím víc žen manažerek, ale neznamená to, že by měly více vlivu na procesy a neznamená to, že vývoj je vždycky eh, pozitivní pro ty, kteří jsou mimo a jsou vyloučené anebo žijí bídě. Měl Měli bychom se podívat na míru chudoby mezi staršími ženami a na mezeru e, v důchodech, e, tak jak se o tom hovořilo e, v předchozím bodu, který jsme měli na pořadu jednání. Tyto aspekty bychom měli být schopni měřit, protože hovoříme o důležitých a závažných tématech, ale je třeba vidět také eh, specifika těch vládních programů pro záruky pro mládež nebo eh, eh, roz, rozdílu v důchodech, protože zde máme 28 různých penzijních systémů. A proto by bylo žádoucí mít nějaké cíle, které by byly stanoveny v této strategii. A e, právě ta strategie rovnosti mezi muži a ženami může být určitým motorem pro zlepšení ekonomické situace a rovnosti mužů a žen v této oblasti. politický růst může mít, nebo především, bude mít především eh, pozitivní dopady. A já ve strategii si myslím, že by měli své místo. Pokud jde o eh, ty různé nedostatky, o mezery, které ještě jsou, je asi nereálné si dávat cíle, že by tyto mezery vůbec nebyly ale eh, můžeme mít cíle, ke kterým budeme směřovat. A v tomto ohledu eh, můžeme něco dělat, protože ženy věnují pozornost strategii 2020. Máme prostor pro manévrování. Já jsem novou členkou tohoto výboru a myslím, že jsme nevyužili, ale myslím si, že jsme nevyužili rozpočtu eh, maximálně, jak jsme mohli. Takže eh, může, musíme sledovat nebo zkoumat všechny možnosti, které máme a potom přejít na vyšší úroveň. Eh, například zabývat se privilegii či kompetencemi jednotlivých členských států. Děkuji vám za pozornost. Chce ještě někdo vystoupit? Paní Višněvská. Bardzo, paní převodničance. Paní předsedkyně, vážené dámy a pánové, já jsem velice ráda, že u této uvažované strategie jsme se rozhodli posílit eh, politiku v oblasti zdraví a také eh, posílit ochranu zdraví žen. A tady mám na mysli zvláště situaci ve východoevropské části a eh, mám na mysli nové členské státy, protože v těchto zemích existují velké problémy v této oblasti. Proto je správné postupovat tímto způsobem. Evropa totiž trpí demokratickou krizí a myslím si, že tato strategie by měla mít také prostor pro to, aby se posílily eh, zájmy a podpora oživení demografie. I v této oblasti musíme najít místo, eh, které, o kterém by se uvažovalo v této strategii. Už se hovořilo o důchodových nárocích a o nerovnostech v důchodech. Neprospěch žen. To je pravda, i v Polsku existují obrovské rozdíly v důchodech, ale chci říci, že jsou to národní zájmy. A tyto národní zájmy musí být řešeny také členskými státy. Pokud chceme podporovat zemi, nesmíme propadat určitým extrémům. To znamená, nemůžeme se prosazovat v oblastech, které nám nenáleží. Děkuji. Děkuji. Chce ještě někdo vystoupit? Naši kolegové z komise chtějí se ujmout slova. si... Ah, yes, thank you very much and, uh, Děkuji vám. Vzhledem k tomu, jak rychle plyne čas, chci říct, že vítáme tuto diskusi, která začala, kterou dnes tady vedeme. Je to pro nás velice důležité téma. Je to ve velmi důležitém okamžiku, kdy diskutujeme o budoucnosti eh, rovnosti mezi muži a ženami eh, do budoucna. Budeme o tom ještě diskutovat také o eh, Peking, platforma z Pekingu plus 20 a všechny tyto otázky, které vytvářejí rámec pro budoucí strategie. Já jen chci říci, že velmi vítám tuto iniciativu a jsme připraveni s vámi spolupracovat. Děkuji. Děkuji, paní Bjork. Děkuji vám. Já jsem velmi ráda, že budeme moci spolupracovat na této otázce a vypracovat co nejlepší možnou zprávu. Chci být velice stručná ve svém vystoupení. Možná je něco, co by mohlo vyvolat určité otázky. A měli bychom najít prostředky, jak bojovat proti této diskriminaci, mít určitou strategii pro rovnost a použít e, naši práci ve výboru. Skutečně opravdu novou strategii pro rovnost mezi muži a ženami s různými nástroji v různých oblastech, těch, které jsou pro nás nejdůležitější. Já tedy myslím, že musíme co nejrychleji najít e, směr, kterým se chceme dále ubírat. Děkuji. Merci beaucoup. Si Děkuji. Jestli se nikdo další nehlásí, tak eh, dám slovo paní Neuchl, aby eh, učinila závěr. Für die nächste Zeit. Ano, takže v každém případě já jsem velice vstřícná v další době a, a myslím si, že můžeme společně uvažovat a společně udělat eh, malý krok před a to bude jistě vynikající. Merci beaucoup. Děkuji. A já jen připomenu, eh, jak to vypadá s časovým harmonogramem předložení zprávy 20. Eh, ledna eh, června. Dále zvážení pozměňovacích návrhů 26. února 2015 30. 31. března schválení ve výboru a schválení na plenárním zasedání v dubnu 2015. A můžeme přejít k bodu 8, tedy EU a globální rámec pro rozvoj po roce 2015. A hned dám slovo paní Bjork, která nám vysvětlí v těch několika málo minutách, které máme k dispozici, o co tady jde. A snad ještě zbude chvilka i na diskusi, prosím. Tak se mycket. Já ska fatta mig väldigt kort efter... Děkuji vám, jen velice stručně, protože čas velice rychle letí. O co tedy jde? Máme tady uh, tento, tuto zprávu, na které jsme pracovali velice rychle. Zprávu máte před sebou. Musíme se soustředit na různé aspekty. Eh, také sekretariát eh, předkládá eh, pátek pro, jako termín pro předkládání pozměňovacích návrhů. Jak to tedy z naší práce vypadá? Soustředili jsme se na práci, která už byla provedena v rámci výboru v předchozím volebním období a také se soustředujeme na nové cíle po roce 2015. Co je zde nejdůležitější? Tak jak to máme v dokumentu. Soustředit se musíme na rovnost. Rovnost musí být specifickým cílem v novém rámci, eh, tak jak se bude uplatňovat po roce 2015. Myslíme, že EU bude mít velice důležitý úkol při jednání na mezinárodní úrovni. Důležité je, aby parlament se velice brzy soustředil v této diskusi a vyslali bychom zcela jasný signál. Jistě také vidíte, že v bodě 3 jsou určité změny. Jsme přesvědčeni, že se musíme soustředit na celou řadu zásadních věcí, jako je přístup ke zdravotní péči, přístup k informacím, boj proti chudobě, a také větší finanční nezávislost žen, boj proti násilí na ženách, snažit se, aby ženy měly přístup nejen k zdravotním právům, ale také, aby se to projevilo i v reprodukční oblasti. To všechno jsou pro nás důležitá témata. Máme odstavec, který se také soustředuje na mezinárodní obchod, tady můžeme říct celou řadu věcí o rovnosti mezi gendry. A pak ještě otázka boje proti chudobě z feministického hlediska. Já to opakuji. Musíme se soustředit na práva um, různých uh, menšin LGBT. Já vím, že čas moc rychle letí, tlačí nás čas, ale doufám, že budeme mít dobrý výsledek na konci celé diskuse. Děkuji. A paní Arena se hlasí o slovo? Ano, jenom velice stručně. Děkujeme za výklad, to bylo jenom velice stručně a rychle, ale zmíněny byly priority. Myslím, že důležité je také hovořit o mladých dívkách. Hovoříme o rovnosti mezi muži a ženami, ale když jde o rozvoj, pak právě cílová skupina malých holčiček, děvčátek je velice důležitá. Je to důležité i v těch sexuálních a reprodukčních právech. Dnešní dívky jsou stále ještě často příliš brzy provdávány. Brzkají sňatek znamená i velmi brzké těhotenství a to znamená velké riziko eh, úmrtnosti. To je důležitá otázka při rozvojové perspektivě. A pak samozřejmě právo na zdravotní péči, boj proti násilí a tak dále. A to všechno sledovat i z hlediska věku, to znamená nejenom ženy, ale také eh, mladé dívky a mladé děvčátka. Děkuji. Hlasí se prosím někdo další? Jestliže se nikdo další nehlásí, pak jen připomenu eh, předkládání pozměňovacích návrhů 10 hodin 17.10. Nezapomeňte na to 6.11. Eh, projednání a hlasování taktéž 6.11. zde ve výboru, 11.11. 11. Eh, ve výboru DV. A pak na plenárním zasedání to se ještě uvidí, kdy to bude předloženo. Děkuji, děkuji vám všem, děkuji tlumočníkům eh, a přeji vám hezký večer.